jednání jsou nyní i jednominutové příspěvky a řečnice a řečníci dnešního večera byli již eh, informováni o tom, že jim byla přidělena řečnická doba, protože panuje velký zájem. Jako prvním, první řečnice je paní Estára Zveragut. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Lisabonská smlouva v článku 3 hovoří o územní celistvosti a solidaritě mezi státy tato soudržnost Unie je důležitá a zajišťuje, zajišťuje harmonický rozvoj a odstraňování regionálních nerovností. V Lisabonské smlouvě se rovněž hovoří o podpoře pro ostrovní území. Španělská vláda počítá s krácením subvencí na lety směrem eh, eh, na Baleárské ostrovy a ještě i jinam. Ovšem bez letadla se tam nikdo nedostane. To není žádný luxus. Tyto ostrovy jsou odvislé od dopravy. Pouze tak mohou udržovat kontakt se zbytkem světa a pouze tak je zajištěná rovnost šancí těchto území a proto vyzývám parlament, aby podpořil tuto teritoriální soudržnost a aby mm, eh, se zasadil o to, aby nedošlo ke krácení těchto subvencí. Děkuji. Vážení kolegové, Víme, že lhaní je eh, zlo. Když někdo něco slíbí a pak nedrží slovo, tak je to podvod před šesti lety během přístupových jednání Lotyšska s Evropskou unii. Lotyšská vláda slíbila komisaři EU pro rozšíření, že problematika lidí bez státní příslušnosti bude vyřešena, ale není. Lotyšsko je stále již, již dlouho členem Evropské unie, ale 300 tisíc obyvatelů eh, v Lotyšska eh, stále ještě nemá státní příslušnost. Domnívám se, že lhaní na evropské úrovni se stalo modou. Možná, že se mýlím, ale pokud pokud ne, tak je nutno to um, okamžitě vyřešit. Děkuji. Děkuji srdečně a nyní má slovo Chris Davis, prosím. Paní předsedkyně, mnohokrát jsme hovořili o problému Gazy a o ekonomické blokádě, na které trvá Izrael, na tom, jaké utrpení působí, ale ne příliš často máme příležitost poblahopřát si k tomu dobrému, co vychází z Gázy. V průběhu léta děti v Káze udělali světový rekord. Několik tisíc dětí pobořilo nebo překonalo světový rekord v basketbalu a také v pouštění draků. A to všechno díky programu letních táborů, které jsou tam organizovány pro děti, aby měli co dělat v situaci, která je opravdu velice špatná. A já doufám, že náš parlament poblahopřeje dětem k jejich úspěchu a doufám, že si připomeneme, že polovina obyvatel Gázy má méně než 18 let. Oni pro nikoho nehlasovali, nenesou odpovědnost za žádné problémy ani za konflikty v této oblasti. Chtějí prostě obyčejný normální život a mají také naději do budoucna. A já také děkuji organizaci, která organizuje tyto tábory a všem palestincům, kteří s ní spolupracují. Děkuji vám srdečně. A nyní má slovo pan Alfonzi, prosím pěkně. Oui, madame la présidente, excusez-moi.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 aby se zasazovali o mírovou politiku, to znamená vojenské akce mohou být zastaveny. Eh, je to daleko nad příměřím, které bylo eh, nedávno uzavřeno. Také se akceptuje mezinárodní kontrola a Evropská unie tady musí skutečně sehrát svou roli. Evropská unie již eh, mm, přispěla rozhodujícím způsobem aby mohl být veden mírový proces dále a Evropská unie musí teď skutečně obnovit eh, také svou roli pro Baskicko, aby eh, se skutečně veškerým, veškeré lži zastavily. EU se musí postarat o to, aby se využily všechny příležitosti pro to, aby se tento konflikt konečně skončil. Paní předsedkyně, dovolte mi, abych ještě jednou trval na tom, že konflikt v Baskicku se koná v Evropské unii a ohrožuje demokracii v Evropské unii a proto Evropská Evropská unie musí přispět k mírovému řešení. Děkuji vám mnohokrát. A nyní má slovo pan Fox, prosím pěkně. Děkuji. Každý členský stát v Evropské unii čelí věku utahování opasků. V celé Evropě se krátí veřejné výdaje. Ale daňoví poplatníci musí financovat zvýšené výdaje Evropské unie jako takové. A to rok od roku. Musíme se sami zeptat, proč je není nejvyšší prioritou tohoto parlamentu chránit daňové poplatníky, které zastupujeme, a omezit výdaje EU. Je absurdní, že na právo a pořádek a na vzdělávání a další zásadní veřejné služby vynakládáme stále méně doma. V Evropské unii takovou disciplínu neprokazujeme. Platy celé řady veřejných pracovníků byly zmrazeny nebo dokonce sníženy. A mě by zajímalo, kolik solidarity komisař, který sedí tady před námi, prokáže těmto lidem. Pokud členské státy krátí výdaje o 20 za, nebo v dalších pěti letech, měli bychom požadovat, aby EU udělala to tež. Tento parlament měl požadovat, aby komise snížila výdaje a nevyložené prostředky vrátila členským státům. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dalším řečníkem je pan Futis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η κρίση δανείων στην Ευρωζώνη που οδήγησε τη χώρα μου... Děkuji mnohokrát. Evropská unie eh, dovedla mou zemi před Mezinárodní měnový fond za podpory komise eh, se začíná, eh, a tady začínají vznikat velké problémy, protože v Řecku nyní ve, z velké části zmizely důchody, A to mm, e, e, prostě mm, e, bylo součástí návrhu Evropského měnového fondu, ale to se nedělá v Řecku, ale je nám to jaksi předpisováno ze zahraničí. Máme tady vlastně skutečně zásahy do státu na evropské úrovni jenom z toho důvodu, že podle článku 122 nebyl konzultován Evropský parlament pro realizování těchto prostředků. E, mění se instituce a toto téma je třeba pojednávat také v Evropském parlamentu podle příslušného článku 128. Děkuji mnohokrát. Další řečník, prosím. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Jako europoslanec za Wales mě velice trápilo, když jsem slyšel, co říkal pan Levandovský, jaké má plány, co se týče té britské slevy a jejího zrušení. Podle pana Levandovského ta sleva už není opodstatněná, protože rozpočet EU se podstatně změnil. A ta sleva už skutečně přišla o své opodstatnění. Pan Levandovský sám o sobě mluví jako o poctivém zprostředkovateli. Tak mi vysvětlete, proč se po Britech pořád chce víc peněz. Kde je v tom nějaká poctivost? Možná víte, že britští daňoví poplatníci přispívají nebo přispěli 10 miliony liber, aby podpořili euro v rámci měnového fondu. A máme také podpořit Lotyšsko, Maďarsko a Řecko, země, které mají hospodářské problémy. Stá se, že Británie bude muset platit asi 23 miliard liber, aby posílila euro. Co nás ještě čeká? Kolik víc ještě budeme muset platit? EU chce, aby národní vlády zkrátily své veřejné výdaje, ale přitom je perverzní, že rozpočet EU na další období je navýšen. Jak dlouho budeme muset platit za euro? Prosím pěkně, um, uzavřete svou, svůj projev. Je zásadní, děkuji. Dalším řečníkem je pan Segedy. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Děkuji. Paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, v Maďarsku Máme 70. výročí druhého vídeňského rozhodnutí. Před týdnem jsme slavili tuto událost a pouze Sedmihradsko podle tohoto rozhodnutí připadlo zpět Maďarsku a nespravedlnost Versajské nějakých smluv tím pádem byla skorigována. Na základě tohoto rozhodnutí Evropa pochopila, že diktát um, eh, Trianon byl špatný diktát. Sedmihradsko bylo odděleno od své mateřské země a moje strana Jubik velice věří v to, že Evropa se může sjednotit bez hranic a prosím Evropský parlament, aby byl otevřený vůči snahám o sebeurčení v této oblasti. Před třemi měsíci jsem otevřel kancelář v oblasti Sekenu, a prosil bych kolegy z Baskicka, aby se k nám připojili. Další řečnicí je paní Nedelfeva. Merci, madame la présidente. Je voudrais soulever la question. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda mluvila na téma číslo jedna, a to je integrace Romů v Evropské unii. A doufám, že diskuze pod taktovkou komise bude úspěšná a že polemika ve Francii nebude sloužit jako nějaký nástroj populistickému dialogu. Romové nepotřebují politické hádky, potřebují skutečnou evropskou strategii, která jim přinese trvalé řešení pro jejich integraci. A proto se musíme zamyslet nad přístupem ke vzdělávání, musíme také vytvořit vhodnou odbornou přípravu jako součást strategie 2020. Jde o zdravotní péči, plánování rodiny a tak dále a tak dále. A musíme také dlouhodobě vyřešit jejich účast na trhu práce. Jsou tady také evropské fondy a ty musí tuto integraci ulehčit. Členské státy je tady musí využít s dobrým vědomím a svědomím. Musíme se zhostit. Prosím pěkně, ukončete svůj projev, paní kolegyně. Děkuji vám mnohokrát. Příští řečnici je paní Dankčila schengen reprezintă un spaiu comun de liberă circulaie i consider că românia îndeplinete cerinele impuse pentru domeniile care au făcut până Děkuji. Ano, otázka volného pohybu. Já se domnívám, že Rumunsko naplňuje tato kritéria, která se uplatňují při vyhodnocování. Potvrdili to všechny hodnotící mise, které proběhly. Jejich závěry budou formalizovány koncem roku. A v této souvislosti jsem přesvědčená o tom, že Rumunsko je zcela schopno uřídit migrační toky na vnější šengenské hranici. Stejným způsobem jako ostatní členské státy, šengenské státy. A to je něco jiného než pohyb evropských občanů Evropou. Samozřejmě musíme se snažit vylepšit situaci Rómů v celé Evropě, nesmíme nějak porušovat. Děkuji mnohokrát paní kolegyně, paní Bilbao, prosím. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych odsoudila v parlamentu eh, to, co dělá Maroko, co udělalo Maroko 28. srpna proti eh, eh, je jejich menšina. Musíme prostě postupovat tak, abychom chránili i práva menšin tam, tak jako to činíme ve zemích Latinské Ameriky. A opět soudně jsme to neudělali a nepotvrdili jsme tak naši věrohodnost ve světě. A když hovoříme o základních právech, ani jako Evropanka a jako něm, ani Baska, bas, příslušnice Baského národa, eh, vám eh, musím říci, že si přejeme, aby skutečně tady byli vzati v povohu také experti ze třetí strany, abychom konečně ukončili násilí, aby se skoncovalo se zlem, které bylo způsobeno eh, je třeba, aby eh, se vyslechly také hlasy Basků, kteří byli demokraticky eh, zvoleni. Budu pracovat na snahách pro, pro to, aby ETA ukončila svou činnost. Děkuji mnohokrát paní kolegyně a dalším řečníkem je pan Megalský. paní byliśmy na wakacjach niestety. Děkuji vám, paní předsedkyně. Bohužel v Rusku během letních prázdnin, a Rusko je naším eh, spřáteleným státem, eh, došlo k porušování lidských práv, došlo k únosům lidí v Dagestánu a jinde. Stalo se to 30. srpna také na začátku září. Několik osob bylo zatčeno. Aleksandr Udimov, Andrej Pivarov například jsou jedni z těch, kteří byli zatčeni během protestních akcí. Během koncertu YouTube v Moskvě byla eh, zničena, skonfiskována kancelář Amnesty International. To je velice smutný vývoj událostí, protože bychom si měli a měli bychom si to uvědomit my všichni, když hovoříme o východním partnerství. Děkuji. Děkuji dalším řečníkem paní Figueiredo. Neste verão nem o trabalho sazonal conseguiu. Děkuji, paní předsedkyně. Toto léto ani eh, krátkodobé příležitostné sezónní práce nesnížily celkovou nezaměstnanost v Evropě. Eh, více než 20 mladých lidí podle Eurostatu bylo nezaměstnaných. To je velice závažná věc, protože komise ani rada eh, otázce nezaměstnanosti nepřisuzují příslušnou důležitost. Eh, hovoříme o úsporách, o úsporných opatřeních, ale tato otázka je velice důležitá pro budoucí generaci a v některých členských státech, jako ve Francii, existují lidé, kteří jsou propouštěni kolektivně. A navíc osoby, jako třeba Romové, jsou deportováni a to navíc eh, podporuje xenofobie a racismus. Tyto přístupy k věci jsou naprosto nepřijatelné. Musíme a jde tady o to, že existuje ve skutečnosti jenom volný pohyb zboží a kapitálu, nikoli osoby. My musí... Děkuji vám, paní kolegyně. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Fernandez. paní V Evropské unii bohužel statisíce hektarů lesů každý rok hoří. Letos například 100 tisíc. I v chráněných oblastech ani přírodní parky nejsou ušetřeny. V jednom z nich zničil požár 800 tisíc hektarů. Dochází tím k narušení a ničení našeho dědictví a samozřejmě také k nezvratnému zničení biodiverzity a působí to také problémy se životním prostředím. Evropská unie neinvestuje do prevence lesních požárů. A celá řada těchto požárů je důsledkem dezertifikace a odlivu lidí z venkovských oblastí a je proto naprosto naléhavé, aby Evropská unie měla nějakou strategii k zabránění lesních požárů a musí intenzifikovat program na podporu venkova. Děkuji a nyní paní Kretu, prosím. Se împlinesc trei luni de când printre vicepreședințele Parlamentului European se numără domnul Teocheș Laszlo. Děkuji mnohokrát. Uplynuly tři měsíce od té doby, co máme nového místopředsedu v parlamentu, ačkoliv proti němu existovaly námitky. Je to přívrženec separatistického um, regionu, kde se Evropané pokoušejí docílit smíření a překonat rány minulosti. Avšak Eh, tento člověk podporuje eh, extremistické snahy a eh, chtěl, by podporovat etnickou autonomii v určitých oblastech v Rumunsku, což spochybňuje teritoriální ehm, suverenitu určité země. Proto bych chtěla navrhnout, aby byl zproštěn svého úřadu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážení kolegové, jak asi víte, minulý týden jsme dokončili vyjednávání o finančním dozorčím balíčku, o kterém se bude hlasovat na příštím plenárním zasedání. A jsem rád, že vám mohu sdělit, že jsme nakonec celou věc obhájili. Předseda Evropské centrální banky bude automaticky na prvních pět let předseda Evropské rady pro systemický dozor, podle mě tato reforma nesmírně důležitá. Znamená to, že Evropská centrální banka bude mnohem více zapojena do finančního dohledu nad evropskými finančními trhy a institucemi. A také to znamená, že pan Triše při pravidelných slyšeních u tohoto parlamentu bude muset odpovídat na otázky, které se týkají také finančního dozoru a nejenom cenové stability. Jako liberál věřím spíš v reformy než v revoluce. Díky této reformě bude obtížnější pro finanční instituce pokračovat ve stejných praktikách jako do posu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Masias. Mariso. Muito obrigada, senhora presidente. Há uns dias em Aroca... Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. V jednom závodě na výrobu obuvy dostali všichni zaměstnanci prostě textovou zprávu sms -ku. To je vážné narušení práv pracovníků. Na začátku krize se objevilo 8, nových, 8, 8 milionů nových nezaměstnaných je to stále znepokojivější. Evropská unie že říká, že má dlouhou tradici obhajoby práv pracovníků. A samozřejmě těchto iniciativ si cením, ale potřebujeme ještě další opatření a žádáme o další opatření. Doufáme, že komise je přijme v souvislosti se závodem Pinosil v Portugalsku. To není přijatelné. Není přijatelné propouštět pracovníky tím, že jim pošleme sms -ku. To není dobrá inovace. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane Higginsi, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nezodpovědnost některých firm do, vede k obrovským zprávám. Až 25 miliard eur anglo v případě angloirské banky. A to jsou jenom odhady. Nicméně my víme, že irské poplatníky to stojí 210 milionů eur týdně. Takže za prvních šest měsíců za to, tohoto roku to je 2,5 miliardy a je to čím dál horší. E, náš zástupce v tuto chvíli chce žádat o povolení k vykoupení této banky, vyplacení. A já prosím Evropský parlament, aby dal najevo, že tato banka by měla být e, zrušena ne během deseti let, ale dvou až tří let. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a nyní má slovo paní Muniz. Děkuji, paní předsedkyně. Nyní existuje v Chile 33 horníků podzemí, očekávají svou záchranu, mají veškerou naši solidaritu a mají veškerou podporu všech evropských socialistů. Horníků, eh, kteří pracují v Asturii, v Aragonu i ve Valencii eh, a vlastně eh, zásobují Evropskou unii uhlím. A záchrana je také v rukou Evropské unie. A když EU hovoří o e, právu pomoci pro horníky rozhoduje o 40 tisících rodinách ve Španělsku. Jedná se o to, zda se bude investovat do nových technologií pro využívání uhlí a týká se to budoucnosti mnohých oblastí, včetně mé Asturie. A je to jediný zdroj náš energie Eh, komise si musí uvědomit tento nesmírný strategický význam, který ponese její rozhodnutí, pakliže to bude proti investicím do tohoto uhelného průmyslu. Nyní eh, má slovo pan Hagelun. Děkuji vám, paní kolegyně. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, my ve výboru rybolovu jsme hlasovali proti tomu, aby se prodloužila dohoda s Gvineou Konakry na podzim a vlastně už v srpnu eh, byla zahájena příprava prvních demokratických voleb od roku 1948 a Evropská unie tam vyslala pozorovatele. I nyní jsou tam přítomní kolegové a rádi bychom tyto volby sledovali. V této části světa je třeba podporovat státy, kde dochází k demokratizačním snahám a Evropa hraje také velice důležitou roli. Guinea Konakry a volby ukazují, že to celé je tak nesmírně obtížné, že se to muselo přeložit na 19. září, protože docházelo k volebním podvodům a to bylo třeba také zohlednit na úrovni Evropské unie. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego. A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 koalice... A to se také projevilo ve svých důsledcích. Nebyla tady dostatečná účast pro možnost platnosti referenda a je třeba, aby se překonal tento prvotní neúspěch a aby se nejednalo na základě falešné hrdosti a píchy je třeba, aby i zde v Moldavii se prostě přibližovali u evropské úrovni. Děkuji. Pane kolego, máte slovo. Genau Sie haben das Wort. Ano, právě vy máte slovo, pan Katalín. N-am auzit bine. Ehm, așa cum ați eh, Republika Moldova se află într-un blocaj politic. Děkuji, já se omlouvám, neslyšela jsem své jméno. Moldovská republika je v podstatě na mrtvém bodě, už je to tak několik let. V této zemi bylo dosaženo velkého pokroku z evropského hlediska, vzhledem k tomu, jak krátká uplynula doba. Včerejší referendum snad mohlo pomoct Moldavské republice z tohoto mrtvého bodu a přiblížit ji například k Evropské unii. Nedošlo k tomu, ale já si nemyslím, že jde o vítězství komunistů ve vztahu alianci pro integraci s Evropskou unii. Já myslím, že je to jenom jeden krok na cestě moldavského hnutí k Evropě. My je nesmíme opustit, musíme je dál povzbuzovat. Moldavsko už prokázal, že je evropskou zemí. Děkuji. Díky, pan Kazak. Протестът на имамите и мюфтиите от всичките 1200 мусулмански настоятелства в България, който започна... Дякую vám. Ano, v Bulharsku je 1800 muslimských duchovních a došlo i k tomu, že eh, k určitému vměšování ze strany státu. Někteří úředníci, představitelé států naopak nejsou vpouštěni do muslimských mešit a tak dále. 213 eh, tisíc podpisů bylo schromážděno v této věci a to ukazuje, že v naší zemi eh, a do těchto náboženských obcí dochází k velmi drastickým zásahům a vměšování ze strany státu podle eh, mota rozděl a panuj. Takže já bych chtěl vyzvat k tomu, aby Evropská unie provedla vyšetřování. Protože pan Ernhauser je teď mezi námi, dovolte, abych dala mu slovo. Děkuji, abych se chtěl vyjádřit k agenturám. Já jsem dnes prezentoval ve Vídni takovou malou brožurku k tématu agentur a z analýzy této knižičky vyplynulo, že v příštím roce budeme mít v Evropě 40 agentur, eh, pakliže prostě eh, započteme všechny agentury, i ty decentralizované agentury, čili celkově budeme vydávat ročně 1,7 miliard euro a 7 tisíc úředníků evropských budou zaměstnáni v těchto byrokratických úřadech. Domnívám se, že problémy toho naboření, nabobření byrokracie jsou jasné a ukazuje se, že je třeba konečně hledat efektivní řešení. A já jsem ve své útle knížečce sformuloval 11-bodový program, jak můžeme ročně uspořit 500 miliard eur peněz daňových poplatníků. Každý si tuto knížečku knížečku může objednat na internetu. Děkuji mnohokrát. Děkuji a dalším řečníkem je pan Mikolášek. Vážený... Děkuji, vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Tragická událost, která se odehrála minulé pondělí na Slovensku, je vínské nové vsi u Bratislavy, a která se vyžádala život osmi slovenských občanů, šokovala a zarmoutila celé Slovensko. Střelba samopalem Kromě ztráty životů způsobila i zranění dalším 15 osobám. Motivem střelby podle dosavadního vyšetřování byly špatné sousedské vztahy, které s největší pravděpodobností podnítily labelního jedince k tomuto ohavnému činu. Nebyl to však rasově motivovaný čin, neboť z osmi obětí byl vlastně jen jeden člověk romského původu. Postup státních orgánů byl rychlý a zásah specializovaného policejního útvaru byl adekvátní. Vláda v současné chvíli sleduje důsledné vyšetřování tohoto brutálního činu a svou politikou bude podporovat kroky vedoucí ke zvýšení bezpečnosti občanů a k ochraně jejich práv. Zvláštní pozornost se bude věnovat tzv. rizikovějším zónám a přehodnocení. A chtěl bych ještě dodat, paní předsedkyně, že Slovenská republika uctila památku obětí státním smutkem. Děkuji vám mnohokrát, pane Mikolášku, a nyní má slovo pan Fon. Ja, děkuji. Uh, uh, uh, um, Děkuji. My jsme také provedli škrty ve veřejných výdajích a já bych chtěl zdůraznit, jakou roli může Evropská unie hrát v této věci. Máme tady FP7, strukturální fondy a další. A nedávný příklad dokazuje, jak se tyto fondy dají dobře využít. A sice, že 107 milionů liber bylo uh, přerozděleno do Velsu a z toho podstatná část pochází z ERDF a tento, uh, tato částka byla využita pro budoucí regeneraci jedné části určitého města. A to tady samozřejmě je velmi dobrá věc. A my musíme zajistit, aby takovéto typy financování pokračovalo do roku 2011 a v novém finančním výhledu i po roce 2013. Děkuji. Nyní má slovo pan Kelly. Děkuji. Bezpečnost a zabezpečení dodávek energie je důležitou součástí strategie 2020. Bez toho je těžké představit si, jak naplníme všechny tyto cíle. Samozřejmě země chtějí dosáhnout cíle z hlediska obnovitelných energií, ale i když se jim to podaří, stejně budou záviset na dodávkách z třetích zemí. V současné době většina zemí může mít jednostrané dohody, ale je čas na to, abychom uzavírali vícestrané dohody. To pomáhá i článek, tomu pomáhá článek 194 Lisabonské smlouvy a doufám, že nastane situace, kdy stejně jako u společné zemědělské politiky a společné rybolovné politiky budeme mít společnou energetickou politiku zvlášť pokud je o vztahy s třetími zeměmi. Zajistilo by to bezpečnost dodávek, ale také by to zajistilo to, že země jako Rusko nebudou moc zneužívat svou výhodu jako v posledních dvou letech. Děkuji. Dank. Děkuji mnohokrát. Jako další má slovo paní Sabo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. výživa eh, se vztahuje, eh, výživa eh, ovlivňuje duševní i tělesné prospívání a nedostatečná výživa může způsobovat bujení rakovinových buněk. Proto je důležité, aby nejenom dospělí, ale zejména děti byly také správně informovány o správné výživě. Je tak významné, abychom se zasazovali o zdravou výživu, Kromě toho bych chtěla tady skutečně zazvonit na poplach a říci, že přibývají hračky, které jsou nebezpečné, eh, které se nabízejí pro nalákání dětí u fast foodu. Tady musí komise skutečně něco podniknout. Děkuji a nyní prosím ehm, dalšího řečníka pan Kolau. Όλοι μας τονίζουμε την ανάγκη επένδυσης στην παιδεία Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych tady zvýraznit význam vzdělání pro soudržnou společnost a zároveň musíme odsuzovat texty, které zůstávají zachovány v učebnicích a v knihách ve všech zemích. Například v Řecku na třetím stupni vzdělávání to znamená terciální vzdělávání, musí být absolvováno na základě absolvování vstupních zkoušek a eh, student nebo uchazeč musí dosáhnout minimálně 10 z 20 bodů, aby mohl začít studovat. Ale v naší zemi z nepochopitelných důvodů se tyto zkoušky zrušily. To znamená, že nyní Eh, může eh, vstoupit na univerzitu student, který eh, má prostě i nulovou úroveň 0,29, to nejde, musíme udržet úroveň vzdělání v Evropě. Děkuji, další prosím. Jó hír, hogy a közép-kelet-euró... Děkuji vám, paní předsedkyně. To je dobrá zpráva, že hospodářská situace eh, i v jeho východní Evropě se začíná zlepšovat. Ekonomické výhledy Maďarska se též zlepšily, avšak mezinárodní odsouzení hospodářské situace v Maďarsku se zhoršilo. A to ukazuje, že není představitelné, aby bylo možné snížit úroveň krátkodobých úrokových sazeb, což vedlo k tomu, že devizové úvěry maďarských občanů teď jsou ještě hůře dostupné a mnozí mohou být dokonce vyhnáni ze svých bytů. Prosím pěkně, učiňte všechno proto, aby se opět obnovila důvěra v maďarské hospodářství a aby zase i mezinárodní investoři jinak hodnotili maďarské Maďarsku. Týká se to 1,5 milionu lidí, kteří mají problémy s těmito devizovými úvěry. Děkuji, paní Megler, prosím. Děkuji. Macarena není jenom tanec radostný, ale je to také malé město v Kolumbii, které bohužel se neblaze proslavilo. V roce 2009 si tam lokální sedláci stěžovali na kontaminovanou vodu. Eh, nejprve hrobník udával, že musel pohřbít 2000 neznámých eh, mrtvol. Eh, Amnesty International působilo na to, aby delegace provedla slyšení v Makareně a prostě chodili celý den džunglí a vyslechli si eh, desítky příběhů o zmizelých a zabitých rodinných příslušnících, o tom, jak se tam vyhrožuje rodinným příslušníkům. My jsme tam viděli masové hroby. A my jsme dokonce viděli i u lidí, kteří eh, byli vojáky u těchto eh, hrobů. Neexistuje žádná jiná země, kde tak bezbřeze mizí a beztrestně mizí lidé. Eh, bylo by třeba skutečně systematicky poukazovat na porušování lidských práv a zrušit platnost smlouvy, stávající z kooperační smlouvy. Děkuji vám mnohokrát. Jako poslední paní poslankyně eh, má slovo paní Guillaume. Děkuji paní předsedkyně. Už se o tom sice mluvilo, ale já chci hovořit o případu Sakina Mohady Aškiany, což je Iránčanka, která má být barbarsky ukamenována. Byla také odsouzena k 90 úderům byčem za to, že byla fotografována bez šátku na hlavě, ale pak se ukázalo, že to nebyla ona. Projevuje se velká vlna solidarity. Takovéto praktiky jsou kritizovány. Jaká země může rozhodnout o tom, že lidská bytost bude ukamenována? Jen velké úsilí zabránilo podobným případům v Iránu. My musíme jako politicky odpovědní lidé, jako lidské bytosti, zabránit takovéto vraždě a proto žádám, aby se EU zmobilizovala k záchraně této ženy. Děkuji mnohokrát. A nyní jako další bod máme zprávu pana Portase eh, o zprávu o financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Pan zpravodaj má slovo na čtyři minuty.